Nikaraguji. Šest členů eh, vlády je pro sandinistického vedení je ve vězení. Stejně jako představitelé eh, chunty z roku 79, stejně jako mnozí další eh, sandinisté, kteří jsou dnes er, Ortegou persekuováni. Žádáme svobodu a důstojnost. Represe, exil, stovky mytlých, korupce, porušování lidských práv. Toto je Nicaragua v rukou Ortegy, sektářství, saloni, revolucionáři ale jim už nezáleží na Nikarague, ale pouze na jejich vlastních mýtech, vzdálené revoluci, ale ne na lidu. Usnesení, které předkládáme, je výsledkem všeobecného konsenzu stanoví pozastavení asociační dohody s Nikaragou a osobní sankce proti Ortegovi. To je vláda, která potlačuje své vlastní občany, zatýká je, uvrhává je do vězení. Říkám to eh, z, hluba, z, z hlouby své duše. Přeji Nikaraguji, aby se znovu stala svobodnou. Děkuji. Pan, pan Pimenta. Eh, vám, pane předsedající. Já se ptám, eh, zdali hovoříme o represi a zatčených ve Španělsku a Francii. Eh, tady dále pokračuje manipulace s fakty v Evropské unii. Hovoří se o strategii intervence v celé Latinské Americe. Víme, že Eh, Unie eh, brání určitý specifický systém a brání tím vlastně neoliberální eh, podmínky, které zemi vnutil Mezinárodní měnový fond. Víme, k jakým manipulacím tady dochází. Toto násilí bylo vedeno nejenom proti vládě, ale také proti sandinistům, kteří v řadě případů byli Eh, bylo na ně útočeno a eh, vláda přitom se snaží eh, dialog vést s opozicí, ovšem mezinárodní společenství a ekonomické veto, nedostatek prostředků z mezinárodních fondů a nedodržování mezinárodní charty, charty lidských práv, to všechno je namířeno proti Nikaraguji, která se snaží prosazovat svou svrchovanost, územní celistvost a rozhodovat sama o svém politickém, hospodářském a sociálním eh, budoucnu. Pan Pimenta. Paní Gomez, na vás má modrou kartu. Přijímáte? Nikoliv. Dobře, tak pan Korál. Grazie, grazie presidente. La storia non insegna nulla a quanto pare. Sopra... Děkuji, pane předsedo. V roce 1971 současný prezident Daniel Ortega byl bojovníkem, byl v gerilovém hnutí. A teď už nemá žádného diktatora, proti kterému by bojoval. Už nemá kontras a CIA. Teď je on sám diktátorem. Dochází k zabíjení, mučení, cenzuře a reformám, které umožňují Ortegovi eh, zůstávat u moci i nad rámec daný ústavou. To jsou všechno jasné známky diktatury, na které svět nemá žádný zájem, protože Nicaragua je jednou z nejchudších zemí na světě. Je to diktatura, ve které střelci střílí do demonstrantů a je potřeba aby rada uvalila cílené sankce na ty, kteří jsou v režimu zodpovědní za porušování lidských práv. Pan Borkecio. Děkuji vám, pane předsedo. Ten text, o kterém nyní diskutujeme, obsahuje mnohé, co lze zcela jasně podpořit. Je to země, která je v nesmírně těžké situaci a možná se stane příští Venezuelou, ale jedno tam chybí. O jedné skutečnosti se nemluví. A všichni víte, jaké je mezinárodní veřejné mínění. A sice, že Evropská unie to nechce vidět, ale tento režim už, druhá desi, už dvě desetiletí přechovává nejhorší teroristy světa, členy italských rudých brigád například, kteří eh, zabili známého italského politika Mora. A Itálie neustále vyvíjí tlak na to, aby ti nebezpeční členové eh, rudých brigád byli vydáni, ale oni jsou stále na svobodě v Nicaraguji. To jsem chtěl eh, jen krátce poznamenat. Alessio Kazimíri. který tam provozuje v Managui drahou restauraci Přitom eh, je v Itálii hledaný a to je naprostý skandál. Takže takovéto pohostinství našim občanům skýtají v Nikaraguji už dlouhá desetiletí. Tady musíme něco dělat, tady musíme konat. Evropa musí požadovat vydání těchto zločinců, těchto vrahů do Itálie. aby konečně už skončil, skončila omerta ohledně těchto teroristů. To nikoho jiného nezajímá, než pozůstalé v Itálii, než pozůstalé obětí. Jedině ti se vyjadřují, jinak to nezajímá vůbec nikoho a to je hamba. Tohle zcela jasně chybí v našich vztazích s Nikaraguou. Respekt k obětím teroristických činů. Senor vato? Děkuji, pane Nato. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Pomozte nám, prosím, omezovány tisk, naděje, lidé končí ve vězení, jsou zbavováni svých nejzákladnějších práv. Tohoto jsme byli svědky v lednu. Jsou to nevinní lidé, kteří se ocitují ve vězení za to, že hájili své myšlenky eh, v zemi proti tyranovi snažili se prosazovat demokracii, lidská práva, ale lidská práva ani základní práva se v zemi nedodržují. Všichni trpí, přitom eh, musím říci, že mají v sobě ještě stále obdivuhodnou eh, sílu. My jsme navštívili vězení, Mluvili jsme s prezidentem Ortegou, který popírá veškeré represálie, říká přesný opak. Eh, ale ve skutečnosti represe stále eh, sílí. Teď eh, po měsíci je situace eh, ještě horší. Situace v Nikaragu je velice znepokojivá pro všechny, kteří jsme demokraté, kteří věříme v základní práva. Pro nás je to strašlivé, ale samozřejmě především pro občany této země. Nikaragua je v krizi na 300 lidí zemřelo, stovky dalších eh, byly zraněni, přes 600 eh, lidí je ve vězení. Nestačí vám tato čísla? Mně osobně mi to přijde skutečně eh, otřesné a domnívám se, že parlament eh, nesmí už být nečinný ani jednu sekundu. Musíme okamžitě jednat, pane komisaři, musíme pomoci obnovit v Nicaraguje demokracii, to je součást odpovědnosti vaší komise. Unie se musí zapojit a ukázat, že je tvrdá a pevná režim Ortegy a Moria nemá žádnou opozici, je to fraška, neproch- neprobíhá tam reálný demokratický dialog. Je potřeba požádat okamžitě o propuštění všech politických vězňů, zakázat jakékoliv zastrašování a zneužívání moci vůči občanům. Už toho bylo dost. Nicaragua si zaslouží žít v míru a naše skupina v Evropském parlamentu by chtěla jednomyslně říci eh, tomuto revolucionáři, že svoji zemi eh, zklamal. Je to tyran, který eh, provádí pseudodemokracii, bojí se otevřených demokratických eh, voleb, protože ví, že už by nezískal většinu. Má strach, že přijde o své výsady, kterých čerpá z korupčních eh, sítí jsme tedy pro sankce proti Ortegovi, proti členům jeho vlády, pokud nebudou dodržovat eh, zásady právního státu, demokracii, základní věci, jako je lidská důstojnost, je potřeba aktivovat eh, klauzuly o lidských právech a Nicaragua musí být vyloučena z asociační dohody, kterou máme ze Střední Amerikou uzavřenou. Děkuji, pane Mato. Nyní má slovo paní Valenciano. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve říci, vzhledem tomu, že jsem tady na začátku nebyla. Panu Pientovi Lopesovi, že ve Španělsku nemáme politické vězni, u nás panuje demokracie, moderní demokracie a právní stát a mnohokrát jsem to už opakovala, nebudeme akceptovat eh, takováto prohlášení, že ve Španělsku jsou političtí vězni. Druhá věc, eh, Slyšela jsem tady, že na světě je málo progresivních lidí, kteří diskutují eh, o tom, že Ortega způsobil jedny z nejhorších eh, persekucí. Nakonec eh, to celý svět eh, skutečně překvapilo, jakým způsobem nekaragouská revoluce skončila v tomto naprosto tetoletním režimu. Proto se rozhodl Evropský parlament zakročit, proto naše delegace, vedená kolegou Ramonem Chauregi, vyrazila do Nikaraguji a proto jsme si řekli, že musíme poukázat hlasitě, jakožto Evropský parlament, na situaci, která se v Nikaraguji děle na útlak občanů a opozice a to, že stojíme za dialog. Dialog ano, ale za splnění minimálních podmínek, které už tady kolegové zmínili. Osvobození politických vězňů, zavedení svobody a ukončení jakýchkoliv represí. Není možné nebo nestačí jenom eh, posadit se ke stolu a začít jednat. Je potřeba skutečně ukončit eh, eh, represe. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Valenciano. Pan Krasnodevský. Uh, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedající. Když eh, protesty v Nikaraguji začaly v eh, dubnu loňského roku, bylo jasné, že to nejsou eh, protestní hlasy proti úsporným opotřením, ale že se jedná o protesty lidí, kteří bojují za svá práva, že je to boj v zemi, která je hluboce polarizována a kde demokracie trpí. 700 lidí je ve vězení, stovky lidí byly zavražděny vláda tvrdí, že proti aktivistům nebudou žádná odvetná opatření, ale to vůbec není pravda. Ostatně to také naznačuje text našeho usnesení. Doufáme, že znovu nastavení národního dialogu e, toto násilí ukončí. Musím také zdůraznit, že to není Evropská unie, kdo e, poskytne řešení krize. Jsou to Nicaragujci, kteří musí sami pracovat na tom, aby krize vyřešili. My samozřejmě budeme se snažit dostat našim závazkům ochrany e, lidských práv a základních svobod v zemi. Děkuji. Děkuji, paní Belbao. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Násilné represe, které uplatňuje nikaragouská vláda vůči svým kritikům, vyhánění eh, nebo zatýkání nepohodlných, eh, to je to, co používá svá vláda proti svým občanům. Evropský parlament vyslal v lednu do této země misi. Setkali jsme se se zástupci opozice, popsali nám možné východisko z této eh, krize, žádají konec zastrašování, persekuce, následování, obnovení základních eh, svobod, eh, vytvoření základních podmínek pro vedení dialogu. Tak, jak uvádí naše usnesení, členské státy a ESVČ musí spustit sankce, které se nedotknou občanů, ale budou penalizovat vládu, která je vina. Je na čase, abychom také zvážili uplatnění klauzule o lidských právech z asociační dohody. Děkuji. Děkuji. Paní Dorňano. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, já jsem byla na konci ledna v zemi a tam jsem v ženské věznici eh, se setkala s Amajo Kopens, studentkou medicíny, 23-letou ženou. Eh, ona byla eh, výrazní, výrazná osoba povstání v loňském roce a pokud i když eh, tedy ona i další přestali s hladovkou, tak jsem stále velice znepokojena eh, situací eh, a podmínkami, ve kterých žijí. Tam je třeba, aby se dodržovala alespoň minimální pravidla z roku 55 přijatá na půdě OSN. Nedávno zhruba stovka vězňů byla takzvaně osvobozena, ale přitom jsou stále pod neustálým dohledem v domácnosti domácím vězení. Je třeba upozornit mezinárodní e, společenství na osud zhruba 670 e, nikaragujských vězňů, kteří jsou stále za mřížemi. Děkuji, pan Vion. Děkuji. Před měsícem jsem tady společně s panem Matom odsoudil situaci, kdy došlo k zatčení mladých lidí kteří byli obětí represí. A my jsme měli možnost eh, je navštívit eh, během výjezdu naší eh, delegace. Je potřeba poukázat na tyto represe a útlak dalších politických vězňů. Režim Ortegy musí začít brát vážně vyjednávání s občanskou společností a s opozicí a splnit alespoň minimální požadavky. Musí propustit politické vězně a musí ukončit represi svobodného tisku, tak jak o tom hovoří požadavky v našem usnesení, o kterém budeme zítra hovořit. Už teď je mrtvých téměř 400 eh, na tisíc zraněných od střetů z minulého roku. Krize se musí vyřešit prostřednictvím vyjednávání s opozicí a my jsme to tady už v parlamentu žádali prostřednictvím našeho usnesení z května loňského roku. Je potřeba, aby celý proces vedl k transparentním a spravedlivým a důvěryhodným volbám. Proto je naprosto zásadní, aby došlo k volební eh, reformě, která bude mít širokou eh, podporu. Chci pod, požádat další evropské instituce, zejména ESVČ, aby věnovali eh, setrvalé pozornost vývoji situace v Nikaraguji. Já si myslím, že je nevyhnutelné uplatnit konkrétní sankce pro to, aby vedoucí představitelé země byly potrestáni za potlačování lidských práv. Také třeba se připravit na pozastavení členství Nicaraguji v asociační dohodě a aktivaci tzv. klauzuly o lidských právech. A přejeme si pro Nicaragu a pro Venezuelu to stejné, co pro nás. Právní stát, svobodu, demokracii a prosperitu. A k tomu musíme přispět. Děkuji. Děkuji, pane Miane. Nyní paní Gomez. Señor presidente, he vivido 20 años Děkuji. 21. let svého života jsem prožila za diktatury, proto si uvědomuji, kdy se jedná o diktaturu, když ji vidím. A viděla jsem to v, ratisíc, v roce 2011, i teď je to útlakový represivní eh, režim. Na ulicích eh, je neustále přítomná policie, ozbrojené složky, které, kteří zasahují proti ženám, mladým lidem. Není možné tomu nadále eh, přihlížet. Je tady celá řada lidí, které bych mohla vyjmenovat, eh, včetně Maja Kopens, eh, kteří skončili za své protesty ve vězení. Ortega nechce vyjednávat, ve skutečnosti chce pouze získat čas, zjistit, co se stane ve Venezuele. Ano, i toto já už jsem zažila. Údajné snahy o vyjednávání, ale je potřeba žádat eh, splnění základních požadavků, propuštění politických vězňů a já myslím, že tady Evropa může docílit změny tím, že aktivujeme klauzuly o lidských právech a uplatníme konkrétní sankce proti kleptokratickému eh, režimu Kortegi a eh, Murio. Je potřeba také eh, odebrat víza, je potřeba pohnat představitelé režimu ke spravedlnosti, buď to vnitrostátní nebo mezinárodní. Děkuji. Děkuji, pan Faria. Eh, Já jsem Portugalec, ale pokusím se vystoupit španělsky, protože mám v Nikaraguji celou řadu přátel. Eh, my jsme navštívili Nikaragu eh, během mise v lednu. Viděli jsme lidi, kteří bojují za svobody a demokracii v této zemi. Obracím se na eh, rodiče, s nimi soucítím, jejichž děti skončily v rukou paramilitárních jednotek ve vězení, na studenty, kteří eh, mají v sázce svou budoucnost a kariéru jenom proto, že se zúčastnili pokojných eh, demonstrací. Jsou to odvážní mužové a ženy, kteří chtěli jenom vyjádřit svobodně svůj názor. Prokázali obrovskou odvahu, ale skončili ve vězení ponížení nebo v exilu. To je příklad také novináře Čamura, který mm, byl donucen k, k exilu. Toto je scénář, který se vyvíjí už nějakou dobu eh, v, v režimu, který je založen na represi, propagandě a o útlaku eh, svých občanů. Po naší návštěvě bohužel represe pokračují. Ortega se nesnaží o dialog. Eh, myslím si, že to ukazuje, že dosavadní kroky nestačí pro to, aby eh, se zastavily represe. Je potřeba aby byly splněny naše základní eh, požadavky, to znamená propuštění vězňů, eh, umožnění eh, návratu mezinárodních organizací a zorganizování svobodných voleb, které budou pod mezinárodním dohledem. Evropská unie musí aplikovat konkrétní individuální sankce proti vedoucím představitelům režimu za trestné činy proti lidskozi, lidskosti a také aktivovat klauzuly o lidských právech z asociační dohody. Chci říci, že nemůžeme eh, zavírat dveře a nechávat otevřené eh, okno, kdy eh, proudí do režimu nadále finance, do režimu, který zabíjí a utlačuje své občany. Děkuji. Děkuji, pane Sorinio. Eh, já musím říct, že tady se nejedná o nějaký model nezávislé politické organizace. Eh, tady eh, je třeba říct, pane komisaři, co podporuje demokratické hodnoty a zásady. My toto musíme prosazovat. Musíme prosazovat právní stát, dodržování lidských práv a svobodu občanů. Jsou to tyto hlavní principy, které hledáme a chceme je e, také navrátit venezuelskému lidu. Chceme, aby venezuelský lid opět e, našel svůj hlas a svou svobodu. Jsou to principy, které musíme žádat, e, aby byly také dodržovány v Nikaraguji, kde vládne autoritářský režim mysleme na nikaragujský lid, je třeba i nadále jednat s přesvědčením a odvahou a usnesení, které zítra schválíme, je toho důkazem. Pan Asis. Děkuji, pane eh, předsedající, pane komisaři. Já jsem eh, představitel generace, která v mládí eh, sledovala s nadšením a, řadu, a velkým, velkými nadějemi Nicaragujskou revoluci. Každým dnem jsme očekávali novinky z té země. Vzpomínám si na den, kdy jsme radostně slavili pád diktatora Somozy a nástup Sandy sandinistů. Nicméně tento režim nakonec skolaboval, eh, nedokázal eh, držet krok s historickou odpovědností, eh, která mu spadla do klína a teď využívá zastrašování a nejrůznějších vnějších sil. Obdobnost s Bolivarovým režimem ve Venezuele je velice, velice smutná E, nejde o svobodu, ale občanská společnost je zastrašována, e, političtí odpůrci jsou také pronásledováni jménem hodnot levice, já jsem socialistou, musíme odsoudit s veškerou silou všechno to, co se tam dnes odehrává. A to je přesně to, kam míří náš návrh usnesení. Je to tvrdý text, eh, skrýváme tam eh, nejrůznější ponižování a eh, pošlapávání lidských práv. Je to právě je e, jménem demokracie, jménem e, slova demokracie. Jsme provedli demokratickou revoluci a dnes můžeme říct, že e, tato revoluce byla revolucí podvedenou v posledních letech. A teď paní Šojdrová za udělení slova. kolegyně a kolegové já chci především poděkovat těm kteří iniciovali tuto

děkuji. Pane Mimico, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Dovolte, abych poděkoval všem poslancům za vaše veliké odhodlání za to, že se snažíte, aby se Nikaragua míromluvným způsobem vymanila ze současné krize. Spolupráce mezi Evropským parlamentem a Evropským diplomatickým sborem byla, myslím, příkladná v řadě eh, oblastí, kdy jsme se snažili, abychom hlasitě vystupovali proti současné situaci. Chci poděkovat Evropskému parlamentu a předsedovi Tajánemu za jeho osobní nasazení, pokud jde o obnovu demokracie a lidských práv v Nikaraguji. My jsme si pečlivě vyslechli vaše výzvy, četné výzvy z vašich úst eh, ohledně sankcí, které bychom měli přijmout v případě Nikaraguji. Věřím, že ESVČ a Rada budou proces politického dialogu monitorovat. Doufejme, že tento dialog bude probíhat, že bude spuštěn a Rada určitě využije každé možnosti, aby uplatnila v případě potřeby tyto sankce, eh, individuální sankce či zbraňové embargo. V tuto chvíli vidíme, že proces politického dialogu, nebo jakmile uvidíme, že proces politického dialogu se neubírá správným směrem, tak uplatníme tato opatření. Nakonec bych chtěl poděkovat poslancům, kteří se osobně pokusili na konci ledna v Manague změnit situaci, setkali se s představiteli Nicaraguji, pomohli jste vytvořit eh, prostor, v rámci něhož doufejme může vzniknout seriózní dialog, který dosáhne konkrétních výsledků. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Dostal jsem šest návrhů usnesení. Tím uzavírám tuto debatu a hlasovat budeme zítra. Nyní přecházíme k dalšímu bodu na programu jednání. Týká se to příslušnosti uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosů dětí. Slovo má paní zpravodajka Pitera. Prosím. Děkuji, pane převodničonci. Šanovní paní. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Před rokem jsme tady diskutovali o návrhu o příslušnosti uznávání výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí. Práce rady vedla ke vzniku velice dlouhého dokumentu. Parlament podpořil předchozí zprávu pana Zvěvky velkou většinou a poukázali jsme na některé oblasti, které e, jsou pro nás důležité. Například e, vyslechnutí dítětem, využití eh, mediace v rodičovských záležitostech eh, a jsme velice rádi, že všechny tyto záležitosti byly do konečného textu zapracovány. Také velice důležité, aby v takovéto obtížné situaci, kdy soud rozhoduje o svěření dítě do pěstounské péče, aby to byl vždy soud, který rozhodne o pěstounské péči či svěření dítěte do péče příbuzných a tak dále, s tím, že se zohlední kulturní um, situace a kořeny dítěte. Umožní to našim eh, soudům rozhodovat nejlepším zájmu dítěte. Nicméně to nelze eh, vykládat tak, eh, že by dítě jisté státní příslušnosti mělo být svěřováno rodině stejné státní příslušnosti. Konkrétní pravidla by byla tady eh, vhodná. Bylo by dobré ta pravidla co nejvíce specifikovat. Příslušný soud by měl být soud země, kde má dítě trvalé bydliště. Pokud oba rodiče souhlasí, tak je možné zvolit jiný soud, anebo sám soud může o tomto rozhodnout, že bude osloven jiný soud v nejlepším zájmu dítěte. Pokud se dítě vrátí po únosu rodičem, pak soud může odmítnout navrácení dítěte rodině, neboť by to mohlo být v rozporu se zásadou nejlepšího zájmu dítěte, zejména pak eh, v situacích, kdy dochází k emočnímu či sexuálnímu násilí na dítěti. Jak už parlament také v minulosti požadoval, doložka vykonatelnosti byla zrušena. Byl tedy zrušen exekvator. Členské státy s námi spolupracovaly a text tohoto dokumentu úspěšně zohlednil celou řadu různých situací, které mohou nastat v této velice komplikované oblasti lidského života, kde věci většinou nejsou černobílé. Soud by se měl ve, řídit především nejlepším zájmem dítěte při rozhodování o těchto věcech, proto si myslím, že bychom měli tuto zprávu eh, podpořit a já ji předkládám nyní jménem pana Zvěvky. Děkuji. Děkuji. Pane komisaři, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Brusel eh, dvě je eh, nařízení, které má klíčovou roli pro řešení přeshraničních eh, situací a manželských věcech a poskytování ochrany dětí. Chceme především Eh, zabránit tomu, aby děti nebyly rukojmými dlouhých právních sporů. Eh, chceme také snižovat eh, nákladnost a délku právních jednání. Všechna rozhodnutí, která se týkají dětí, by měla být řešena bez ohledu na postavení rodičů. Eh, víte, že eh, v minulém roce eh, se ministři se chodli na nových pravidlech, která lépe zajistí e, ochranu dětí a rovněž e, urychlí e, tato řešení pro rodiny. Chci vám poděkovat za váš příspěvek, především panu zpravodaji Zvěvkovi za skvělou spolupráci nad tímto textem a za rychlé projednání. Jak víte, v prvním stanovisku jste vyjádřili řadu podnětů, které jsou v kompromisním textu obsaženy. Na druhé straně vím, že řada z věcí, které jste žádali, v textu nakonec není. Musíme si uvědomit, že tato pravidla byla schválena jednomyslně, že jednání nebyla jednoduchá a že text opravdu obsahuje výrazné změny k lepšímu. Především je to eh, zrušení eh, těch eh, předběžných eh, postupů a exekvator eh, pravidla o proveditelnosti soudních rozhodnutí budou předpokladem lepší právní jistoty. Jsem také rád, že tady budou kratší lhůty eh, pro jednotlivé etapy postupu pro návrat. Je tedy e, to právo dítěte a blaho dítěte, které je v tomto směru nadřazené a dítě e, také vždy ve všech případech až na několik málo výjimek bude, vyslých, e, bude, vysl, bude vyslechnuto. A E, přenositelnost soudních rozhodnutí je také plně zajištěna. Kompromis tedy poskytuje velmi jasná pravidla ohledně umístění dítěte v jiném členském státu, protože je jasně stanoven postup e, schvalování takovéhoto a souhlasu s takovýmto e, režimem lepší spolupráce s centrálních orgánů je také v textu Eh, ošetřena. Já se eh, těším na vaše stanoviska a eh, vaše připomínky a doufám, že během zítřejšího hlasování parlament vyjádří jasnou podporu tomuto návrhu. Děkuji, paní Koraca. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Jakožto koordinátorka Evropského parlamentu pro děti vítám nařízení Brusel 2, protože posiluje naše právní nástroje na ochranu dětí usnadňuje vzájemné uznávání přeshraničních rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti a únosech dětí, zlepšuje efektivitu soudních řízení a dává větší právní jistotu. Například, jestli se, jestliže se rozpadne mezinárodní manželství a jeden rodič se vrátí do země původu a vezme sebou dítě bez souhlasu druhého rodiče, tak procedury návratu dítěte jsou nyní zjednodušené a urychlené. Toto nařízení má dopad na každodenní život velmi mnoha e, smíšených rodin a dětí. Únosy dětí mají devastující a dlouhodobé následky pro e, dítě. Čím déle je dítě unesené, tím větší e, ten dopad na jeho život je a je na čase snížit tu škodu napáchanou na dětech. Proto zejména vítám eh, následující eh, jasný krok vpřed, a to jasné časové limity, jak pro rozhodnutí soudce, tak pro jeho vymáhání omezení počtu odvolání, které obvykle značně prodlouží rozhodnutí o návratu a také povinnost soudu vyslechnout a vzít v úvahu e, postoj dítěte e, v průběhu celého řízení. Tohle je zásadní pro to, abychom e, zachovali základní princip, kterým je zájem dítěte jakožto nejvyšší priorita. Právě tak eh, tady přiznáváme, že dítě je držitelem práva. Eh, nicméně členské státy se bohužel neshodly na společných standardech ohledně postupu při slyšeních. Vyslechnutí dítěte nestačí. Toto právo se může stát dokonce i zátěží pro dítě, jestliže je uplatněno bez procesních eh, záruk a bez praktik šetrných k dětem. Jakožto koordinátorka pro děti Evropského parlamentu jsem se zabývala mnoha případy únosů dětí a viděla jsem, že může docházet k zastrašování, které má e, drastické dopady na děti. Vyzývám proto vás, komise a členské státy, abyste vyvinuli společné standardy a sdíleli osvědčené postupy, e, pokud jde o záruky pro děti. Musíme se vyhnout dvojí viktimy organizaci a musíme vytvořit eh, atmosféru důvěry. Jsem také ráda, že je tu přiřknuta dostatečná váha mediaci, která často zůstává nejlepším způsobem pro hledání dlouhodobého a trvalého řešení. Je třeba udělat ještě mnohem více pro podporu alternativních způsobů řešení sporů, eh, jak rodičům, tak profesionálům, kteří se zabývají přeshraničními rodinnými spory. A v tady eh, by měl koordinátor být zásadní roli v řešení sporu a v naplňování práv dítěte, kterým je moci výdat oba rodiče. Děkuji. Děkuji, paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Situace dětí eh, v rozvedených mezinárodních manželských párech je stížená tím, že často do toho vstupují různé tradice a různé kultury a velice odlišné právní systémy. A proto je dobře, že nyní nastává zlepšení právní situace v této oblasti a mám radost z toho, že celá řada návrhů, které jsem uvedla ve své závěrečné zprávě jakožto mediátorka Evropského parlamentu eh, v oblasti únosů dětí, že tyto návrhy byly do legislativy přijaty, eh, protože eh, já ze své zkušenosti vím, jaké jsou skutečné problémy a ty jsou tam rozpracovány. A proto je dobře, že přeshraniční řízení ohledně rodičovské péče a únosu dětí se zkrátí pracují, že jsou tu nastaveny jasné termíny a že eh, je tu vyšší právní jistota při těchto řízeních, což je velice dobrá věc a to velmi vítám. Byl to také důvod, eh, proč jsme my sociální demokraté říkali ano, jsme pro rychlejší řízení eh, a akceptovali jsme tato rychlejší řízení proto, že chceme ulehčit ulehčit co nejrychleji no, situaci občanům. A měla jsem také radost z toho, že v tomto případě šla rada mnohem dále, eh, než tomu bývalo dříve, kdy bývala velice zdrženlivá vůči tomu, jak jsme eh, požadovali zlepšení. Nicméně eh, je tu pár bodů, které je potřeba ještě vylepšit a které považuji za neuspokojivé. Eh, proč to platí pouze pro manželské páry? Eh, proč ne i pro registrované eh, partnery? Proč je tu tato diskriminace vůči LGBTI osoby, které tu nejsou zohledněny? Tady je to tedy velice staromodní e, sociální představa, o které neustále slýcháme e, a e, je to promarněná příležitost. Právě tak jako to, že minimální standardy pro vyslechnutí dětí by byly potřeba, nicméně to nebylo zohledněno. Děkuji. Děkuji, pan Zlatovský. Signor Presidente. Děkuji, pane předsedo. Rodinné spory jsou vždy velikým dramatem a děti bývají největší obětí takových sporů. Měli bychom se snažit děti chránit a zvláště obtížné je, jak nabídnout dítěti ochranu v jiné zemi než v zemi původu. V našem posledním usnesení jsme poukázali na skandální praxe Jugendämter v Německu, německých eh, úřadů, které znemožňovaly kontakt dětí žijících v Německu eh, s rodiči mm, eh, v jiném jazyce nebo v jazyce druhého rodiče. Dítě by mělo mít možnost udržovat si svou kulturní identitu. Polská vláda navrhla postup, v rámci něhož je možné velice snadno identifikovat příbuzné dítěte, kteří by byli schopni dítě převzít do péče. Já doufám, že to pomůže eh, eh, skoncovat se skandálními praxemi v Německu. Pan Koferaty. Pane komisaři, my eh, budeme diskutovat eh, o změnách velice důležitého nařízení, protože se v něm definují eh, kroky a postupy při řešení manželských sporů či sporů o rodičovské zodpovědnosti a text rady může být obecně brán jako uspokojivý ty určité změny jdou dobrým směrem. Myslíme si, že věci, které se týkají nezletilých, eh, by měly být opravdu řešeny jednodušším způsobem a že by tady měla existovat koordinace mezi jednotlivými úrovněmi orgánů. Mediace je samozřejmě tam, kde to je jen trochu možné nejlepším řešením. Každopádně je nepřípustné, aby docházelo, jako dnes tomu je, k různým výkladům různých eh, předpisů eh, v nařízeních. Obecně v této oblasti eh, platí, že určité určitý pokrok tady existuje, ale pak je tady ještě otázka eh, registrovaných partnerství lidí jednoho pohlaví. Tito lidé eh, tady vlastně nejsou vůbec pokryti tímto eh, právním textem, nemají žádnou ochranu na evropské úrovni, která by řešila ty jednotlivé spory, případně rozpad toho tahu a musím říct, že to vnuká dojem, že tady existují občané první a druhé kategorie. To je naprosto nepřípustné. My jsme při, eh, předložili řadu pozměňovacích návrhů, eh, které by toto napravili. Ty byly ovšem eh, označeny za nepřípustné. To je obrovská chyba, veliká chyba a je velkou chybou, že všichni a všechny nemají stejná práva. Pani Ward. Děkuji, pane předsedo. Tento parlament eh, má hlavní odpovědnost a to chránit své občany, zejména pak ty nejzranitelnější. A tito občané, kdo je z nich nejzranitelnější? Nikdo víc než děti. Jsou případy, kdy dochází ke sporům o péči o děti, zejména v případech mezinárodních eh, únosů a v těchto případech musí být právní nástroje zcela jasné, aby tam nebyly žádné mezery. Vítám řadu bodů v tomto návrhu, zejména povinné vyslyšení dítěte. Jako spoluzakladatelka mezi skupiny pro práva dětí v parlamentu a dlouhodobá zastánkyně eh, práv dětí si myslím, že je potřeba vyslechnout děti v záležitostech, které se jich týkají, či jejich budoucnosti. Dále chci ale říci, že je potřeba dosáhnout většího pokroku Eh, rodiny mm, se potýkají s řadou eh, různých situací a my musíme myslet eh, i na registrované partnery. Jako moderní instituce musí parlament ukázat, že chápe řadu podob, kterou může rodina nabývat. Pokud to nedokážeme, tak, tak můžeme poškodit péči o děti, tak jak k tomu dochází v případech mezinárodních únosů dětí. Děkuji, paní Sensi signor presidente onorevoli colleghi oggi oltre sedici milioni di famiglie nell'unione sono. Děkuji, pane předsedo. Více než 16 milionů rodin v Evropské unii se stává z rodičů eh, různých národností. To je důsledek evropské integrace a potřebujeme eh, nějaký právní rámec pro řešení rodinných sporů a ochranu nezletilých eh, v situacích, kdy se rodina rozpadá už bylo 7800 případů um, mezinárodních únosů dětí. Jde o děti, o které se rodiče eh, hádají. Nařízení eh, Brusel 2a by se mělo postarat o rozumnou regulaci eh, těchto postupů a řízení a mělo by přinést několik inovací, zejména v tom, že je tu zavedena povinnost vyslechnout i dítě. Toto ustanovení eh, se odpírá o nebo může to být o, rozšířeno o, eh, moral, o, o morální ohledy na to, aby dítě bylo ušetřeno eh, traumatu. Je tu také tedy možnost mediace a to právě v zájmu dítěte, protože děti musí být vždycky chráněny. Děkuji v rámci Catch the Eye pan Pospíšil, prosím

manželských párů z různých zemí evropské unie a zkrátka mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů jsou realitou. děkuji. Děkuji, pan López Aguilar. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Je to velký krok, ke kterému dochází eh, k tomu tím, že e, aplikujeme Lisabonskou smlouvu také na otázky rozvodu, e, manželských záležitostí či rodičovské e, odpovědnosti. Ano, to je velký krok, velká změna, ale samozřejmě to má i svá omezení a to je jednomyslnost v radě a konzultativní pravomoc, kterou má v tuto chvíli Evropský parlament. Tak to je. Musíme se s tím smířit. Je to krok, je to krok pozitivní, že dochází ke zrušení exekvatoru, že je tady povinnost vyslechnout dítě, že chceme vyjasnit pravidla pro mezinárodní únosy, že dochází k vzájemnému přeshraničnímu uznávání rozhodnutí. Ano, ale je to také příležitost, jak zdůraznit, co ještě zbývá udělat Eh, uznání různých eh, druhů párů, párů stejného pohlaví, registrovaných eh, párů. Toto jsou relevantní záležitosti. Chci připomenout, že to je nesmírně důležité, aby to bylo obsaženo i v evropském legislativním návrhu. Děkuji, pane předsedo. Pan Marias. Ευχαριστώ, κύριε Děkuji, pane předsedající. Revize nařízení o příslušnosti uznávání a výkonu rozhodnutí věcích manželských eh, je velmi zásadní, protože se zabývá eh, věcmi eh, každodenního života, které nás provázejí. Docházejí k rozvodům, dochází k různým názorům ohledně toho, kdo bude mít v péči nezletilé dítě a vznikají také požadavky na platbu výživného. E, někdy je dítě umístěno e, v jiném e, členském státu, kde je umístěno do pěstonské rodiny, případně do nějaké instituce. V našem výboru jsme Eh, zpracovávali řadu stížností, eh, kterou, eh, které byly vyprovokovány zásahy německého orgánu péče o dítě. Třeba se zabývat institutem exekvator a také uznáváním rozhodnutí soudů a omezovat ty dlouhé lhůty. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, velice vám děkuji za tuto rozpravu, která e, obsahovala řadu velice závažných a e, pravdivých e, připomínek. Vaše usnesení vydláždí cestu závěrům za, maďarské, za rumunského předsednictví k této věci, tak, aby mohla být nová pravidla aplikována a mohla pomoci rodinám, rodičům i dětem v těžkých situacích. Ještě jednou děkuji za vaši podporu. Děkuji vám, pane komisaři. Rozprava skončila. Hlasovat budeme zítra. Děkuji ještě jednou, pane komisaři. Děkuji všem, kteří se zúčastnili rozpravy. A pan předsedající je tak laskav, že děkuje také tlumočnickému týmu, který mu rovněž eh, děkuji. Pan eh, předsedající upozorňuje, že tlumočnický tým byl maximálně profesionální. Další eh, zasedání začne zítra 14. března od 9 hodin a bude trvat do 11 hodin do 13 hodin a následně od 15 hodin do 17 hodin. Konec dnešního zasedání.